La séance est reprise. Zahajuji zasedání a podle programu budeme hlasovat. První hlasování, to je zpráva eh, uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie na výplaty záloh v rámci souhrného rozpočtu Unie na rok 2017. Je to, je to zpráva zpravodajky Patricie Šulin. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? A možná si otestujeme, vložte e, karty do zařízení a prověříme, zda zařízení funguje. Zahajuji hlasování. A nefunguje. Končím hlasování. Sur le rapport. No, takže teď ke zprávě paní Šulin. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Návrh číslo dva, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. A nyní hlasujeme o celém návrhu zprávy elektronicky, za hlasování. Končím hlasování. Dvacet čtyři hlasů pro, dva proti, návrh byl přijat. Blahopřeji. Paní Šulin. A nyní zpráva pana Viotyho. Eh, řešení pohybu uprchlíků a migrantů. Úloha vnější, služby pro vnější činnost. Návrh číslo 1, je pro? je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 2, je pro? je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo 4 a, pě- a 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuty. Zamítnuty. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 8. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut, návrh 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut, návrh 10 s dílčím hlasováním. První část, kdo je pro, kdo je proti. Prověříme elektronicky první část. Končím hlasování. Návrh je přijat 16 proti 10. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Návrh číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? prověříme. Prověříme elektronicky. Končí masování. Přijaté 14 proti 11. Návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 17 je stažen, 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 19, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Návrh 22. Ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Končím hlasování. Zamítnut 15 proti 11. Druhá část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 24, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 25, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 26, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Hm, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 15 proti 11. Návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel zamítnut. Návrh 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 31, pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 34, kdo je pro, kdo je proti? To se zdržel? Zamítnut. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Zamítnut. Návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Přijaté. 37 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 38 pro. Proti. Zdržel se. Je přijat. 39 pro. Proti. Zdržel se? Je přijat. A nyní hlasujeme o celém návrhu, takto pozměněném, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 proti 4 a 5 se zdrželo. Blahopřeji panu Viotimu. Nyní budeme hlasovat o provádění eh, zprávy o programu Erasmus. Je to zpráva našeho kolegy Novakova. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Prověříme plně elektronicky. Končím hlasování zamítnut 14 proti 13. Návrh 2. Pro. Proti. Nezvedáte ruce. Ještě jednou, kde pro? Ještě jednou, kde pro? Děkuji. Kde proti? Já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 16 proti 11. Návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 16 proti 11. Návrh číslo 5. Kdo je pro? je proti? Já myslím, že je přijat. Návrh 6. Kdo je pro? 4. O kterém jsme již hlasovali? Ne, 5. 5. Takže návrh 5 je slučitelný s návrhem 4. Takže kdo je pro návrh 5? 5. Proti? Já myslím, že je přijat. No dobře, prověříme. Končím. A 14 proti 13 je zamítnut. A návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky. Scrutin Končím. Je přijat ten 15 proti 13. Návrh číslo 8. To je pro? Kdo je proti? To se stršel. Prověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut 15 proti 13. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Končím hlasování. Přijat 15 proti 13. Návrh 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijáte. Návrh číslo 13, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 14, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se přijat? 15 pro, proti, zdržel se. Při, zamítnut. 16 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 17 pro, proti, přijate, 18 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 19, bude pro, bude proti, kdo se zdržel, je přijat. 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 21, s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky. Všichni odhlasovali. Končím. Přijaté. 14 proti 9. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijaté. 26. 25. Pardon, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijaté. 26 pro. Proti. Zdržel se. Přijaté. 20. 7, který, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. 28, kdo je pro, kdo je proti, přijat. 29 pro, proti, prověříme elektronicky. Končím hlasování je zamítnut 17 proti 12. Návrh číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Ne, zvedejte ruce. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut 33. Prověříme. Dobře, tak ano. 32 elektronicky. Konec. Přijat. Omluvte no, mě. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijáte. 34. Kdo je pro? Aha, omlouvám se, odpadá. Ne, ne, ne, je tady ústní pozměňovací návrh zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A teď hlasujeme o celém návrhu, který byl takto pozměněn. Hlasujeme elektronicky. Konec, končím hlasování. Přijat 27 proti 2. Blahopřeji panu Novakovi. Structural reform support. A nyní zavedení programu na podporu strukturálních reform, je to zpráva pana Ulbrichta. Tady bych vám chtěl navrhnout blokové hlasování, to znamená všechny pozměňovací návrhy, jejich cílem je zrušit, vyškrtnout ustanovení. Jste proti tomuto blokovému hlasování? Nikoliv. Takže Půjdeme nejdříve na pozměňovací návrh číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? to A nyní budeme blokově hlasovat o těch eh, návrzích, které škrtají text. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to. A tudíž my budeme hlasovat o návrhu 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89 pro, proti, kdo se zdržel, ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování uzavřeno. Přijato 15 k 12. A nyní 92 a 93. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99 je staženo, 100 je staženo, 101 a 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto, 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 104 a 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 106 a 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 108 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 109 a 110 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 111 a 112 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 114 a 115 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117. 117 eh, je spojeno ze 116, takže je to zamítnuto. 120, 121 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 126 je staženo, 129 a 130 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 134 a 135 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5, o kterém budeme hlasovat společně s návrhem 7. Bude to blokové hlasování pro, proti, přijato. 140 pro, ne, ano, 140, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Není to úplně jasné, budeme to ověřovat. Hlasování je u konce. Zamítnuto 15 k 11. 141 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 146, 147 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 149 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 150 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro. Proti. Zdržel se přijato. 7. O tom jsme hlasovali s pětkou. 158. Kdo je pro? Na to odpadá. Sto osmdesát devět. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 8 pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 198 pro. Ne, to odpadlo, to je pokryto osmičkou. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 200 a 201 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 205 eh, je staženo. 208. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 10 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 11 pro? proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25, pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování je u konce. Zamítnuto 14 u 13. 26 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 31. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se, přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40, pardon, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 a 42. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti. A kdo se zdržel? Přijato. 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh číslo 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 53 pro a ten odpadl. Dvě, kdo je pro? Proti Držel se? Schváleno. 55. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 56. Pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Padesát osm pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 eh, a 59. A nyní tři, Pro, proti, zdržel se, schváleno. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 4 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 66 pro a ten odpadl. Ano, protože čtyřka byla schválena. 67, kdo je pro? Ne, to také odpadlo. Je kompatibilní se čtyřkou, takže budeme o tom hlasovat. Kdo je pro? Proti? Ano, hlasujeme o návrhu 67. Slučitelný se čtyřkou. Kdo je pro? Zvedněte ruku, kdo je pro. Kdo je proti nyní? A kdo se zdržel? Schváleno. 69. O tom budeme hlasovat? Ne? No, protože 68 odpadla, 69 tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Hlasování u konce. Zamítnuto 17 hlasů ku 11. A nyní budeme hlasovat o celém textu v této pozměněné podobě elektronicky. Promiňte, je to nominální jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno nyní. Schváleno 23 hlasů pro, 6 proti a jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme panu Olbrechtovi. A nyní zpráva paní Holmajerová eh, je odložena. Takže nyní budeme hlasovat o zprávě paní Gardia Zabalové, to znamená, je to výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Nejdříve návrh jedna, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dvě, pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Tři, pro, proti. A kdo se zdržel, přijato. Čtyři, dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Ověříme elektronickým hlasováním. Hlasování u konce. Zamítnuto. 17 k 11. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Druhá část je přijata. Pět. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 6. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 7. Pro. Proti. Zdržel se? Přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 9. Pro. Proti zdržel se, přijato. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11, pro, proti, kdo se zdržel, vypadá to, že je to přijato, ale ověříme to. Hlasování je u konce. Přijato. 15 k 13. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ústní návrh paní Gadia Zabalové. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 13. Ale 13 odpadá. to první část. První část odpadla, takže druhá část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi, že druhá část byla zamítnuta, ale ověříme to elektronicky. Hlasování je u konce. Ano, je to tak. Ale zvedejte přesto ruce. 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 15. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 16. Pro. Proti. Ještě jednou, prosím, pěkně. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel, ověříme elektronickým hlasováním. Hlasování je u konce. Přijato 15 hlasů ku 14. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Hlasujeme nyní. Hlasování je uzavřeno. Ano, zamítnuto 17 hlasy ku 11. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 22, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 19. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu jmenovitým hlasováním. Hlasujeme nyní. Hlasování je uzavřeno. Přijato 27 hlasů ku třem a jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme paní Eider Gardia zaval, Rubial.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 Děkuji, pane předseda. To jsou dva převody. 32. To je převod 18 milionů 508 eh, tisíc, jsou to závazky, a 2 miliony 388 tisíc jako platby. Týká se to několika administrativních položek, výkonných agentur a aktivit komunikace, Jedná se o operativní linky programu COSME. Takže doporučuji schválit tyto převody. Pak je tam 33 převod, to je 30 milionů 33 milionů plateb. To je z důvodu spoždění eh, z hlediska globálních převodů. Opět se to týká Erasmus+, plus, kde dochází k velké spotřebě těchto částek na platby. Takže i tento druhý převod doporučuji ke schválení. Děkuji, pane eh, zpravodaji. Nikdo se nehlásí. Takže budeme hlasovat elektronicky k převodu 32. A zpravodaj nám doporučuje pozitivní hlasování. Hlasujeme nyní. Eh, hlasování je u konce. Schváleno 23 hlasů ku dvěma. A nyní převod číslo 33. Elektronicky hlasujeme nyní. Hlasování je u konce. Schváleno 24 hlasy proti dvěma hlasům. Stále jsme na úrovni rozpočtu na rok 2016. Jedná se nyní o ostatní oddíly. Hovořit bude pan Gerard Depre. Mikrofon, prosím. Děkuji. Máme tady 16 návrhů na převody. Je tam 14 které nevyžadují hlasování, ale jsou tam dva převody, o kterých musíme hlasovat, ke kterým se musíme vyjádřit. Takže první převod je to převod EAČ, ESVČ, INF 2016, podle mého názoru tady není problém. Pak je tady INF 3 2016, to je převod z hlediska eh, ombudsmana a tam také není problém. Tyto převody jsou relativně nízkých částek, takže podle mého názoru tady není problém. Dále, šest převadů se týká výboru regionu. Eh, většina nečiní žádné problémy, ale já se ještě zmíním v této souvislosti s převodem DCN 2016. A co se týče Evropského hospodářského sociálního výboru. Tam jsou tři žádosti, dvě žádosti jsou bez problémů a já za chvíli budu hovořit o TFC 2016. Eh, Pokud kolegové tedy budou souhlasit, budu vycházet z toho, že těch 14 převodů je bezproblémových a měly by být tedy přijaty. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Podporuji návrh pana zpravodaje a dovolte mi dodat jednu poznámku. Zaměříme-li se na výbor regionu, zjistíme, že každý rok o 5 rostou externí náklady na překlady. Eh, to bylo v roce 14, pak 10 a teď je to 20 procent. Něco podobného vidíme i u Evropského soudního dvora. Kvůli tomu, že se eh, propouští zaměstnanci 1% ročně, eh, přibývá eh, freelancerů. Bylo by dobré, aby komise přeskoumala, zda je tento postup v pořádku, aby to nedopadlo tak, že na jedné straně šetříme na zaměstnancích a potom zaměstnáváme externisty. To není tak docela správně. Voilà comment... Ano, takhle se vytváří určité zdání. Vytváří se zdání, že se snižují náklady na zaměstnance, aplikuje se jakési dogma, ale v podstatě to stojí více peněz, protože se používají externí pracovníci a oni se tedy odměňují za poskytování služeb. Pane předsedo, já souhlasím s, tom, s tím, co řekl náš kolega. Ano, je to přímý dopad toho pětiprocentního snižování eh, z hlediska těch statutárních zaměstnanců. Ano, eh, vždycky se to týká těch eh, služeb eh, překladu, tam dochází tedy externalizaci. A popravdě řečeno, těch 5% je dosti hloupá záležitost u některých typů institucí. Takže teď budeme hovořit o dalších převodech. Jednak je to EHSV, to znamená, tady je převod DFC 1 2016 a co se týče výboru regionů, to je stejná reference DEC 1 2016. V obou případech se jedná o dosti velké peníze 1 milion 216 202 eur pro EHSV a 900 uh, 1231 pro výbor, výbor, eh, pro výbor regionu. O co se jedná? Víte, že výbor regionu funguje v budově eh, v společné budově v Bruselu. Co se tady navrhuje v tom převodu? Oni navrhují převést ty částky, nebudu hovořit o těch technických aspektech, tak, aby mohli realizovat následující operaci. Umožnilo by jim to eh, používat částky z roku 2016 místo částek 2017 a sice zaplatili by tím poplatky, které v podstatě se týkají roku 2017. Je to v podstatě mm, otázka, která souvisí s, eh, se, s propojením na rok 2017 nebo 2016. Jde o to, zda bychom měli tento převod pokryt. My jsme validovali všechny převody, které souvisely s rokem 2016, protože to byla vlastně formální žádost komise. A my jsme to odsouhlasili pro všechny instituce. Druhá poznámka. Pokud bychom neakceptovali tento převod, tak některé částky by byly zrušeny a to jsou částky, které jsou v podstatě nutné právě pro zlepšení bezpečnostních služeb u vstupu. Takže eh, tyto práce by musely být odloženy a museli bychom požadovat další částky v rámci roku 2017. Takže z důvodu těchto dvou důvodů Eh, jednak jsme souhlasili s tím celkovým principem eh, v souvislosti s rokem 2016 a za druhé, vzhledem k tomu, že je nutné rychleji provést tyto práce, které se týkají bezpečnosti, tak z těchto dvou důvodů se domnívám, že by bylo vhodné jak si odsouhlasit tyto dva návrhy převodu. Děkuji, pane zpravodaj. Paní Holmajer, chce hovořit? Oh, já jsem eh, chtěl jenom slušně se vyjádřit, eh, ne tedy k tomuto konkrétnímu bodu, k tomu tématu externalizace. My jako parlament máme problém v tom, že jsme také eh, mnoho z toho externího vlastně rozpustili a de facto se to nikam nepřipočítalo. Máme tady překladatelský a Eh, tlumočnický servis a my jsme tedy eh, opravdu mnoho míst ušetřili a eh, takto se dohodly členské státy, ale nebavili jsme se o financích, protože ano, my jsme tady skutečně mnoho ušetřili. Exa. Takže nyní se vrátíme k převodu, který nám navrhuje pan zpravodaj, pane Rubik. Ne, nechcete mluvit. Takže možná bychom mohli odhlasovat elektronicky globálně celkově tyto dva převody. Nejsou námitky. Takže hlasování je zahájeno, hlasujeme elektronicky ohledně dvou převodů, které souvisí s výborem regionů a s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Hlasování je uzavřeno. A převody jsou schváleny 23 hlasy proti dvěma hlasům. Paní Holmajer, tady není žádná žádost ohledně převodů v oblasti nemovitostí. Co se týká těch 14 převodů, tak o tom jsme už hovořili. Tady nebyly v podstatě námitky, takže budeme vycházet z toho, že těch 14 dalších převodů je schváleno. A tím pádem e, hlasování je ukončeno. A budeme si moci nyní vyslechnout paní Holmajerovou ohledně uvolnění prostředků z Fondy Solidarity. Thanks, jsme. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, tady jde o případ známý po celé Evropě, zejména eh, v okrese Rotal Inn v Dolním Bavorsku, Německu. V květnu a červnu 2016 eh, eh, nastaly povodně v tomto regionu došlo k sedmi umrtím, 47 tisíc lidí bylo postiženo a v podstatě konkrétně během deseti minut eh, se celé město ocitlo pod vodou a tisíce eh, lidí se pokusili uprchnout do vyšších pater, pokud ty domy zůstaly, anebo se nějak jinak zachránit. Některým se to nepodařilo. Zhruba 2000 lidí přišlo střechu nad hlavou. Cimbach na řece In eh, byla nejpostiženější. Pánové, kteří odchází, kdyby mohli odcházet po špičkách. Um, eh, takže, takže těm lidem bylo pomoženo, aby si aspoň trošku nějak pomohli těch škod je 1,26 miliard asi, což je asi 3 eh, HDP eh, dolního Bavorska, což je více než 1,5 eh, a nad touto hranicí se jedná podle definice regionální katastrofy. Tady se má poskytnout Eh, kompenzace, která vychází eh, přibližně na 34 eh, miliony. Vše proběhlo, jak má. Komise přeskoumala skutečnosti a samozřejmě, než se to město podaří obnovit, to bude trvat. Merci, Madame Holmeyer. Děkuji, paní Holmeyer. Ano, každý si pamatuje jak to bylo velice vážné všechno a e, chce někdo se k tomu vyjádřit? Hm, takže pokud ne, tak děkuji za toto sdělení, paní Holmajer. Určitě asi k tomu budou pozměňovací návrhy a ty je třeba předložit nejpozději zítra do 10 hodin a hlasovat v rozpočtovém výboru budeme v příštích týdnech, ale zatím nevím konkrétní datum, kromě data pléna. Také to neznám vlastně. Takže teď Jose Manuel Fernández, ten pohovoří o třech opravných rozpočtech na rok 2016. Děkuji, pane předsedo. Já jsem již několikrát na toto téma tady hovořil a jenom připomínám, že Eh, rozpočet, opravný rozpočet číslo 5 není problematický. To je v podstatě takové vyvážení, opětovné vyvážení eh, s eh, příjmy po, mm, po, na základě rozhodnutí o vlastních zdrojích. Takže já zde navrhuji, abychom odsouhlasili tento opravný rozpočet číslo 5 a stejně číslo 6 to také není problém. To je mobilizace fondu Solidarity pro Německo Eh, v kontextu tedy mm, těch záplav, které tam proběhly, takže také navrhuji, abychom ho souhlasili. Pokud jde o čtyři, to je opravný rozpočet číslo čtyři, kde máme 7,3 miliard euro, které nebyly realizovány z politiky soudržnosti a to v podstatě se vrátí členským státem státům, ale vzhledem k budoucím problémům, pokud jde o platby, tak zde a vzhledem k tomu tlaku na víceletý finanční rámec v příštích letech, tak jaké připomínám, že tento opravný rozpočet je důležitý pro i e, vyřešení té situace mm, a dojde k posílení Frontexu, například personálního posílení Frontexu, ale abychom také pomohly a vyřešily problém uprchlíků, tak na to by se také měl používat. A fond pro uprchlíky v Turecku, ten fond, ten skutečně ten, ten se hodně čerpá, proto navrhuji 400 milionů, abychom již anticipovali teď, a bychom mohli používat tento nástroj pro uprchlíky a to eh, v podstatě bude znamenat, že bude mít e, tu zprávu o e, čerpání z rezervy na nepředvídané události. Potom máme zde e, okruh 2, tam můžeme o tamto vzít těch 400 milionů a návrh bude také na e, rok 2017, tam se to bude stejně plánovat. A takže 5, 4, 4, 5, 6, k tomu máte návrh zprávy a pokud jde o e, ty rezervy na přidané události, tak e, v příštích hodinách a všem poslancům předám tuto informaci. A připomínám, že s výjimkou na e, rozpočtu 6, tak navrhuji, abychom mm, e, e, zahájili nebo dali termín Eh, až po eh, dohodovacím řízení, tedy eh, to znamená po 17. 11. abychom mohli potom jak si zohlednit výsledky dohodovacího řízení. Ale jak jsem řekl, jak řekla návrh číslo 6, tak mi paní Holmajer, jak řekla, tak tady je lhůta 14. listopadu v 18 hodin. Dobře, takže harmonogram to se bude odvíjet od eh, vyjednávání rozpočtu, která teď eh, jsou v běhu již. Eh, má někdo nějaké připomínky? Nemá, takže děkuji Jose Manueli za tato sdělení a určitě jak si budeme monitorovat vývoj těchto opravných rozpočtů a rozpočtové řízení v podstatě je dvojího charakteru. Jednak je to rok 2017, tam máme e, opravy rozpočet číslo 1 již a potom probíhají zároveň vyjednávání o revizi víceletého finančního rámce, takže máme dvojí řízení. My jsme teď plánovali, že i e, budeme hovořit o e, aktuálním stavu dohodovacího řízení v 10.30, takže teď je teprve 10 hodin, ale takže my jsme to naplánovali, toto jednání in kamera až na 10.30, takže přerušíme do 10.30 a poté zahájíme neveřejné jednání. Jsme to plánovali, a no někteří kolegové si naplánovali jinou činnost, aby tady byly až 10.30, tak já navrhuji, abychom přerušili do půl jedenácté.